paní poslankyně Guteland, srovnávací přehled EU o soudnictví za rok 2017 a slovo na čtyři minuty má paní zpravodajka, prosím. Pane předsedo, Dovolte mi, abych na úvod poděkovala stínovým zpravodajům za výtečnou spolupráci. Toto je reakce parlamentu eh, na srovnávací přehled za rok 2017. Za posledních pět let toto provádíme každoročně, srovnáváme efektivitu, kvalitu a nestranost soudního systému. A letos, tedy za rok 2017, tam byly doplněny nové aspekty, jako například to, jak spotřebitelé mají přístup k um, účinné eh, nápravě, anebo také jak dlouhé jsou lhůty pro jednotlivá řízení a nebo ohledně řízení ve věci praní špinavých peněz. Eh, jsou tu ještě další aspekty. Vy, my v naší zprávě se zaměřujeme na nezávislé soudnictví a na to, že toto je opravdovým pilířem demokracie. A aby se zajistil takovýto systém, musíte mít soudnictví, které je nezávislé na politickém vlivu nebo na ekonomických silách. A my tu zdůrazňujeme také význam nezávislých státních zástupců, to, jak se přistupuje k opatřením na posílení pozice těchto státních zástupců. Také potřebujeme získat více údajů z určitých kategorií. Členské státy by měly být aktivnější, aby předkládali komparabilní údaje. Apelujeme také na komisi, aby připravila lepší kritéria, která se zaměří na to, zda tedy soudní systémy opravdu odpovídají požadavkům a principům právního státu takže doufáme, že tato srovnávací kritéria komise připraví. Také se zaměřujeme na to, jaký mají eh, přístup k posílenému soudnictví občané. Eh, chceme za, eh, se zaměřit také na zranitelné skupiny občanů, aby tito měli zajištěný přístup k soudnictví. Vnímáme tu také, že co se genderového zastoupení týče, ženy soudkyně jsou méně zastoupeny a je nutné vylepšit tyto výsledky. Takže otázka genderové rovnosti by se i v oblasti soudnictví měla změnit. Je to důležité z hlediska efektivity a měly by se tedy vylepšit i samotné postupy pro proškolování soudců, aby se změnily a zvrátily ty genderové stereotypy a vnímání. Měli bychom mít i rozsáhlejší srovnávání u nejrůznějších právních postupů. Ehm, chceme povzbudit komisi, aby zapracovala nové ukazatele, aby se zaměřila na to, jaká, jaké diskriminaci čelí různé zranitelné skupiny v přístupu soudnici soudnictví. A pak eh, doufáme, že to budeme mít i také porovnání různých národních opatření eh, ohledně nejrůznějších kolektivních eh, stížností. A to vše tedy ve prospěch zlepšení práv spotřebitele. Toto vše prokazuje, jak je toto téma důležité spotřebitele, eh, když se domáhají určitých kompenzací v oblasti tedy tržních podmínek. A toto vše by mělo být zapojeno do příštího srovnání pro příští rok. Ještě jednou na závěr chci poděkovat eh, všem stínovým zpravodajům za výtečnou spolupráci. Opravdu apelujeme na komisi, aby přijala tato naše doporučení. Děkuji vám, paní kolegyně. A máme tu dvě žádosti v rámci postupu Catch the Eye. V první řadě pan poslanec Maria. Děkuji, eh, pane předsedo. Nezávislost eh, v členských státech je samozřejmě eh, něco zcela zásadně důležitého, ale právě v Řecku mm, v Hapru je Existuje ustanovení že o tom, že když eh, eh, nějaké soudní eh, rozhodnutí odstraní rozpočtové opatření nadiktované v rámci memoranda, musí přímo parlament nové opatření. To znamená, že trojka tím přispívá a k eh, ovlivňování eh, soudních rozhodnutí eh, je, jsou tady jasné předpisy, podle kterých nezávislost soudu je v Řesku pod tlakem. Víme, jak Trojka jednala a jak tím byla eh, narušena nezávislost eh, jednotlivých eh, států za trojky. Děkuji. Paní místo předsedkyně Hautala. Děkuji a mnohokrát, pane předsedající. Děkuji a poděkuji. A děkuji paní Guzeland a za skvělou spolupráci a za její zprávu. Ta zpráva žádá komisi, aby dala do příštího srovnávacího do příštích srovnávací zprávy také perspektivu spotřebitelů. To je velice důležité. Jsem ráda, že komise sdílí tento návrh, neboť k tomu zatím vydala a Eh, legislativní návrh, když jsme pracovali na této zprávě, ten legislativní návrh komise k eh, eh, kolektivním očkodněním nečiní tuto zprávu zbytečnou. Naopak, kolektivní očkodnění mohlo být Eh, eh, způsobem eh, řešení sporů a odstranit v přezraničních případech zbytečné bariéry k spravedlnosti. Komise se také zabývá tím případem, kdy firmy nebo organizace přispěly k porušování lidských práv ve třetích zemích, často kvůli právním technikálím nebo nedovinuté legislativě nemohou být Eh, vůbec eh, žádné efektivní eh, prostředky soudní nápravy. Děkuji a teď jako poslední je tady pan Mavrides Kostasi, máte slovo. Děkuji ještě jednou, pane předsedo. Já bych poděkoval paní zpravodajce a snímení zpravodajům k této zprávě a mám dvě konkrétní připomínky. Za prvé, bohužel Mm, tady není žádná jednota při uplatňování mm, evropské legislativy, zejména pokud jde o ty obecné e, zásady e, e, ze strany Evropského soudního dvora. Já o tom hovořím, protože zde mám na mysli ta rozhodnutí k novému bankovnímu systému. Tohle je třeba velice přesně přeskoumat, protože Nedostatečná jednota při eh, aplikaci této, eh, těchto eh, rozhodnutí to samozřejmě ničí samozřejmě tady nezávislost soudu a potom závěrem chci poukázat na to, že je tady návrh, který by měl stanovit, aby v severním Kypru, která je součástí Evropské unie, Eh, eh, se, se uplatňovala legislativa, ale tomu teď eh, brání turecká armáda. Děkuji a teď dám slovo komisarce Bulc. Prezident. Vážený pane předsedo, poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, dovolte, abych skutečně srdečně poděkovala zpravodajce paní Guteland a Evropskému parlamentu za práci na tomto tématu. My sdíleme stejné závazky a zájem ohledně posílení nezávislosti a účinnosti systému soudnictví v našich členských státech. Toto jsou zásadní aspekty ekonomického rozvoje, sociálního smíru a bezpečné Evropy. Eh, poslední tabulka byla, srovnávací tabulka byla přijata dneska Evropskou komisi a já jsem ráda, že v vaší zprávě je mnoho prvků z této zprávy. Je důležité si uvědomit, že srovnávací přehled je nástrojem, který se neustále zlepšuje. A vaše doporučení v tomto ohledu budou zváženy i do budoucí srovnávací eh, tabulky. Vy hovoříte o rozšíření eh, tohoto přehledu i na trestně právní oblast. V roce 2018 jsme tento přehled rozšířili, pokryli jsme i oblast praní špinavých peněz. A v podstatě ve všech téměř členských státech eh, jsme i snížili délku procesů eh, soudních v tomto ohledu. Asi v polovině členských států hm, soudy první instance pracují asi v průběru rok na um, této um, problematice v jiných státech dva roky. Dále je to uh, autonomie veřejného žalobce. Jsem ráda, že v rámci srovnácího přehledu za rok 2018 poprvé máme k dispozici přehled ohledně toho, jak služby v oblasti uh, veřejných žalobců jsou organizovány jednotlivých členských státech. Toto je součást analýzy podle jednotlivých zemí v rámci Um, evropského semestru. Pokud je o nezávislost soudnictví, my hodnotíme i účinnost národních právních rámců a zárok v úzké spolupráci z uh, sítí soudnictví jednotlivých členských států. Máme i určité uh, možnosti měření ohledně měření nezávislosti uh, Eh, eh, jak to vnímá podniky a veřejnost. Ale pokud jde o ICT nástroje, jejich prioritu, to vítáme přesně tak jako parlament, to bylo zahrnuto i eh, v rámci srovnávacího přehledu za rok 2018, to znamená využívání těchto nástrojů, například i pokud jde o přístup k rozsudkům online potřeba specifických eh, konkrétních skupin uživatelů, pokud jde o tento systém, například u dětí nebo nevědomých nebo nerodilých mluvčích, že i toto jsme vzali v potaz, pokud jde o poskytování veřejných informací v oblasti soudnictví, přeškolování soudu a zároveň služeb eh, které poskytují soudy. Pokud je o vyškolování, přeškolování v této oblasti, my v současné době hodnotíme strategii pro rok 2017 i v rámci veřejné eh, konzultace. Nesmíme zapomínat na to, že jednou z klíčových výzev pro rozvoj informačních nástrojů, například EU Justice Scoreboard, teda tato, tento srovnávací přehled je i sběr dat a údajů. Rádi bychom poděkovali parlamentu za to, že žádají, aby členské státy spolupracovaly s komisí v tomto ohledu. Pokud jde o jakoukoliv novou oblast pokrytí, je důležité si uvědomit síle srovnávacího přehledu a možnost um, důvěrných dat na základě jasných transparentních indikátorů v souladu s evropskými standardy na národní úrovni. Vážení poslanci, poslankyně, tento text přichází opravdu včas, protože skutečně plnění právního státu je jednou z našich priorit a jsem přesvědčená o tom, že vaše podpora v této oblasti srovnávacího přehledu pomůže nadále členským státům zlepšit svou nezávislost, kvalitu a účinnost jejich systému soudnictví, které jsou zásadní pro dodržování právního státu. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, vážená paní komisařko. A tím končíme rozpravu k tomuto tématu. Hlasovat budeme zítra.